Eh, informace numer dva. Eh, v druhý bod sdělení. Ze sousedních zemí eh, přicházejí znepokojivé zprávy z Bahrajnu, Syrie a Jemenu. Ve všech těchto zemích byly potlačeny demonstrace lidí volajících po demokratických změnách. Vlády, které obracejí eh, zbraně proti vlastnímu lidu, ztrácejí veškerou demokratickou eh, legitimitu. Je třeba eh, zastavit násilí a zodpovědní musí být pohnání před spravedlnost. Kolejná informace. V tomto týdnu. Další informace. Eh, tento týden si mezinárodní společenství připomíná týden solidarity eh, s národy, které bojují s rasismem a rasovou diskriminací. V několika posledních desetiletích eh, se toho v svobodném světě dělalo hodně na odstranění rasismu z každodenního života. Víme, že je toho ještě třeba hodně udělat jak ve členských státech Evropské unie, tak mimo ní. další sdělení. Rád bych vás informoval, že dnes eh, eh, jsme byli informováni, že jeden z našich kolegů, pan Thaler, eh, se vzdal svého poslaneckého mandátu. Další kolega, pan Strasser, oznámil svůj úmysl vzdát se svého křesla v několika nadcházejících dnech třetí eh, poslanec, eh, pan Severin, odchází z eh, frakce socialistů a bude zasedat jako nezařazený. Tyto rezignace jsou výsledkem závažných obvinění, které která se objevila v eh, médiích a týkala se nevhodného chování eh, poslanců. Dnes jsem svoral mimořádné zasedání předsednictva parlamentu k projednání této situace. Také se sejdeme dnes eh, večer, abychom v tomto zasedání pokračovali. Jménem předsednictva parlamentu a myslím, že také jménem většiny kolegů eh, tady ve sněmovně mohu říci, že jsme odhodláni uplatňovat politiku nulerové tolerance k eh, jednání, které, vedli, které vedlo k rezignaci našich kolegů. Jako prezident jako eh, předseda eh, zvolený vámi kolegové a odhodlaný být eh, stražcem poctivosti této sněmovny. Chci připomenout, že jako volení poslanci, poslanci volení lidmi eh, neseme velké břímě odpovědnosti. Eh, Lidé nás vyslali, abychom jednali jejich jménem a tuto důvěru nesmíme zradit. Předsednictvo se rozhodlo, že je třeba si vzít eh, ponaučení z tohoto neš- těchto nešťastných událostí. Parlament chce, aby veškerá fakta vyšla na světlo. Budeme plně spolupracovat se všemi příslušnými úřady, abychom osvětlili všechno, k čemu došlo tak aby bylo možné příslušné informace ověřit. Předsednictvo mě eh, požádalo, abych eh, kontaktoval eh, ministerstva zahraničních věcí jednotlivých nebo dotčených členských států, abychom zjistili, jaké kroky se budou snažit soudní instance v těchto zemích podniknout. Parlament musí posílit svůj etický kodex pro tyto situace a musí eh, začít platit eh, přísnější postihy. Nedávné dění ukazuje, jak je potřeba eh, mít právně závazného kodexu, který by upravoval lobování v evropských institucích. Będę Państwa informować o rozwoju. Eh, budu vás informovat o eh, dění v průběhu nadcházejících dní. Pan předseda Šulc eh, požádal o slovo. Nebo ne? Uh, point of order, Madame Alfano. Takže technická poznámka paní Alfano. Presidente, io volevo intervenire prima che lei... Pane předsedo, já jsem si přála vystoupit eh, předtím, než eh, budete hovořit o rozhodnutí eh, tohoto parlamentu požadovat eh, demisi posledního kolegy, který ještě tuto demisi nepodal. Děkuji vám, děkuji také parlamentu, který v celku projevil odhodlání a rozhodl se uplatňovat politiku nulové tolerance v tomto smyslu. Zde se jedná o důvěryhodnost všech členů parlamentu a nesmíme zapomenout, že zastupujeme 500 milionů občanů a ne lobby. E, Děkuji, paní. E, chciałem... Děkuji, paní Alfano. Já se setkám se třetím poslancem, který zatím nerezignoval, abych e, s ním tuto otázku ještě projednal. Hmm, hlásí se pan Kolniš. Monsieur, monsieur le président. Pane předsedo, Zcela schvaluji vaši přísnost. Doufám, že se bude také oplatňovat na novináře, kteří se neměli chovat jako provokatéři a kteří vážně porušili deontologii. Co se týče zbývajících aspektů, parlament lpí na prezumci neviny a proto nebudu komentovat dále eh, tyto skutečnosti. Děkuji. Martin prosím o głos. Point of order. Děkuji, eh, o slovo požádal pan Martin. Martin. Uh. Já bych eh, chtěl eh, ty eh, novináře naopak obhajovat. Myslím si, že udělali velice dobrou věc. Pan Buzek asi ví, že bude ještě asi tucet dalších případů a já bych se připojil k těm doporučením, jste Martin, aby uh, tito kolegové odstoupili ještě předtím, než budou jich jména publikována, aby eh, zabránili eh, poškození evropského eh, projektu. Já bych byl rád, kdyby tento návrh byl sdělen jednotlivým frakcím. Pani Senišin. No mikrofon. Okay. Krajowej. E, panie Przewodniczący, w swoim wystąpieniu powiedział Pan... Panie przewodniczący, ve e, svém e, projevu jste řekl, že hovoříte jménem předsednictva a většiny parlamentu. Toto je stanovisko přeci celého Evropského parlamentu. My jsme proti tomu, co udělali naši bývalí kolegové. Pan předseda předává slovo panu Šulcovi. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já bych se býval eh, neohlásil eh, o slovo, kdyby eh, nebylo předchozího předřečníka, předposledního předřečníka. Já si myslím, že tady planuje, panuje nulová tolerance a chci jasnou odpověď. Můžete potvrdit, pane předsedo, nebo může to potvrdit generální tajemník parlamentu, že pan, předseda, pan poslanec Martin vzhledem eh, k, neprav, k neřádnému eh, vedení eh, účetnictví musí zaplatit Evropskému parlamentu 186 tisíc eur na základě v rozhodnutí Evropského soudního dvora. Koleżanki i koledzy,